Welcome to everybody. You can take the... Vážení kolegové, vítejte. Poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít. Allora, continuo in italiano. Pokračovat budu italsky. Nejprve zde chci přivítat naše hosty hosty, odborníky, které jsme pozvali na dnešní diskuzi ohledně tématu, které je pro nás velice důležité, tedy ničení kulturního dědictví, především v Iráku, ale také v dalších zemích a regionech. Než začneme, chci požádat kolegy, abychom postupovali podle programu jednání. Zde si můžeme schválit navržený pořad jednání. Máte někdo nějakou námitku? Děkuji. Můžeme se také schválit zápisy z schůzí konaných v dřívějších dnech. Nemá nikdo žádné námitky? V takovém případě můžeme přistoupit k veřejnému slyšení. Komentář? Komentář? kurzer Kommentar Jenom stručný komentář eh, k zasedání, eh, tedy k koordinátoru. Eh, tady v zápise máme Internet Governments, Government Governance a v Němčině je to přeloženo jako Internet Verwaltungsforum, což není úplně správně. Prosila bych o opravu. Děkuji. Senz'altro. <clears throat> Quindi con questa precisazione... Ano, Vše jsme si poznamenali. Děkuji za tuto poznámku. Přecházíme ke sdělením předsedkyně. Nejprve tlumočnický režim, francouzština, němčina, italština, angličtina, dánština, řečtina, čeština, čeština, maďarština, malčtina, polština, slovenština, bulharština, rumunština, luteština, litevština. Takže to je k jazykovému režimu. Téma, které eh, máme dnes na programu, je velice zajímavé. Možná jste si už prostudovali podkladové materiály. Nejprve vás chci informovat o naší misi do Amfipolisu v Řecku. Ta proběhla ve dnech 17. až 19. června. Doprovázeli mě kolegové z našeho výboru a byla to velice dobrá návštěva. Chtěla bych zde říci, že v Evropě vnímáme problematiku kulturního dědictví jako věc eh, naprosto zásadní, která je úzce provázána s celou řadou dalších důležitých témat. Doufejme, že to přispěje také k tomu, že to bude zdrojem určité síly pro řecké občany v tomto velice obtížném údobí. To jsem tedy chtěla eh, zdůraznit na začátku. Teď už přejdeme k samotnému veřejnému slyšení. Ještě předtím, než vám představím naše čtyři odborníky, dovolte několik poznámek na úvod. Máme zde zástupce Evropské komise a rovněž zástupce Rady. Všichni ehm, si vzpomínáme na tragické scény z Iráku, na ničení památek eh, starých ehm, manuskriptů. Podobné situace se opakovaly v Afganistánu, v Timbaktu, v Palmíře, kde byl zničen symbolický lev a 300 lidí při obraně Palmíry zemřelo. Jde o humanitární krizi zasahující lidská práva. Je tam řada obětí a uprchlíků v této části světa. Jsou to tedy otřesné okolnosti, za nichž lidé z oblasti prchají. A to je pochopitelně téma na samostatnou diskuzi, nicméně to úzce provázáno s tématem dnešního slyšení. Nejde tedy jenom o ničení kulturního dědictví, nejbrž také o ničení lidských eh, osudů. Evropský parlament zpracoval eh, své usnesení k tomuto tématu, které bylo podpořeno velkou většinou a Teď je na komisi a radě, aby na sebe vzali závazek ochránit kulturní dědictví. Já jsem na tom textu oceňovala mimo jiné to, že uváděl, že v okamžiku, kdy jsou ohroženy lidské životy, je to otřesná situace, ale v okamžiku, kdy dochází k ničení kulturního dědictví, dochází také k ničení lidskosti. Myslím si, že bychom se měli tedy této problematice věnovat. My zde máme dnes zástupce UNESCO, paní Irinu Bokovou, která vystoupí v našem výboru během podzimu. Chceme zlepšit eh, informovanost veřejnosti o celé problematice. Odkážu také na rezoluci OSN, která se týká prodeje uměleckých děl pocházejících ze Sýrie a Iráku. To znamená, že dnes máme k dispozici mezinárodní nástroje, které by nám měly pomoci ochránit kulturní dědictví, obnovit ho, zasáhnout v případě potřeby. Máme z eh, roku 1970 Hákskou úmluvu. Paní předsedkyně se opravuje úmluvu OSN z roku 1970 o obnově kulturního eh, dědictví a zákazu nezákonného vývozu uměleckých děl. Nicméně můžeme udělat eh, mnohem více. Budeme zde hovořit také o společné databázi ve které jsou zaregistrovány cené umělecké předměty. My už máme databázi, která pomohla k nalezení tisíců děl. Nicméně je třeba zlepšit koordinaci mezi institucemi a dalšími subjekty. V tuto chvíli existuje například eh, se koná v Rabatu konference zemí kolem Středozemního moře a tam se hovořilo právě o tom, že je potřeba zesílit koordinaci mezi národními parlamenty a mezivládními, pardon, mezinárodními organizacemi, zpracovat akční plán a lépe skoordinovat naše úsilí. Potřebujeme také větší zapojení Evropské unie, potřebujeme, aby Evropská unie využila veškerých mezinárodních nástrojů i svých vlastních nástrojů pro kontrolu vnitřního oběhu uměleckých děl v rámci Evropské unie. Evropská komise sama uvedla v diskuzi o našem usnesení na plenárním zasedání, že provádí studii o případné směrnici, kterou by se zakázal dovoz takových předmětů. Dále je potřeba, abychom více podpořili právě probíhající práce, abychom zvýšili povědomí o hodnotě našeho kulturního dědictví. Jsou lidé, kteří nasazují své životy v Sýrii Máme tam eh, například nyní mladé archeology, kteří se snaží archeologické dědictví ochránit. Možná bychom měli eh, požádat eh, modré přilby OSN, aby více v terénu chránili kulturní dědictví. Například v okamžiku, kdy dojde k přírodní katastrofě, tak je možné zasáhnout na ochranu přírodního, eh, pardon, kulturního dědictví, takže možná takovéto kroky bychom měli rozšířit a rozpracovat. V současné době jsme svědky toho, že pachatelé zcela záměrně ničí kulturní dědictví, dochází, eh, až bych eh, přímo řekla, eh, ke kulturním čistkám. Je to tedy zcela záměrný, ničivý eh, útok z jejich strany a Evropský parlament diskutoval eh, o tom, zda by něco takového nebylo možné považovat za trestný čin proti lidskosti. Víme, že Evropská unie je hlavním propagátorem spolupráce v oblasti ochrany kulturního dědictví v oblasti obnovy a digitalizace, ale to bohužel nestačí. Je potřeba pracovat dále na tom, aby se zlepšila výměna know-how, osvědčených postupů, abychom si více vyměňovali informace i prostřednictvím Europolu. Ještě předtím, než předám slovo našim řečníkům, bych chtěla vyjasnit jednu záležitost padlo rozhodnutí, že dnešní práce se rozdělíme, dnešní slyšení rozdělíme do dvou panelů. Jednak eh, do části jedna, která se bude věnovat ničení kulturního dědictví a mezinárodnímu kontextu ochrany kulturního dědictví, zatímco druhý panel se soustředí na obchodování s kulturním dědictvím. A na závěr, pokud se nemýlím, bychom si měli vyslechnout eh, krátký videovzkaz od pana profesora Mamuna Abdulkarina, který eh, působí v eh, generálním ředitelství pro staré památky v Damašku v Sýrii a který bude hovořit o nesmírně obtížné práci, pokud jde o ochranu kulturního dědictví v Sýrii. Teď už se tedy dostáváme k představení našich řečníků. Začneme panem profesorem Federikem Lencerinem, který je profesorem mezinárodního práva na univerzitě v Sieně a věnuje se kulturnímu dědictví. Bude hovořit o tom, zda mezinárodní organizace a třetí státy mohou zasáhnout v případě ničení kulturního dědictví. bude hovořit o odpovědnosti chránit kulturní dědictví. Poprosím všechny řečníky, aby se omezili na 8 minut ve svém vystoupení, což chápu, že je obtížné, ale abychom měli na závěr také čas na eh, dotazy. Děkuji. Já chci poděkovat vašemu výboru za pozvání na vaše dnešní zasedání. Jsem velice rád, že zde mohu být. Paní Kosta mě již představila a vlastně uvedla také eh, mou prezentaci i to, co zde budu promítat. Já myslím, že velice dobře tyto snímky znáte, ale chci tím jenom doložit, co se konkrétně děje. Z právního hlediska víme, že ničení kulturního dědictví, pokud je záměrné, pokud není eh, způsobeno vojenskou nutností, je dnes považováno za mezinárodní trestný čin. Paní Kosta zdůraznila, eh, že se uvažuje o tom, zda je možné považovat takový trestný čin, trestný čin za trestný čin proti lidskosti. Hovořil o tom Evropský parlament, ale zvažovalo se to také v případě bývalé Jugoslávie o mezinárodního eh, tribunálu. A Jde tady především o samotné stíhání, protože cílem pachatelů takové trestné činnosti nejsou eh, samotné předměty uměleckého hodnoty či kulturního dědictví, ale eh, konkrétní lidé, populace, pachatelé ničí tak identitu konkrétních komunit. Podle mezinárodního práva ničení kulturního dědictví můžeme považovat také za důkaz eh, záměru páchat genocidu, proto se dnes hovoří o takzvané kulturní čistce. A v neposlední řadě paní Kosta eh, zmínila usnesení Rady bezpečnosti OSN. Podle tohoto usnesení ničení kulturního dědictví eh, znamená zradu eh, míru v mezinárodním kontextu hrozbu pro mír v mezinárodním kontextu. V tuto chvíli tedy považujeme ehm, ničení kulturního dědictví eh, za mezinárodní trestný čin s tím, že státy mají odpovědnost chránit, chránit své obyvatelstvo a také kulturní dědictví před ničením. Obecně řečeno můžeme říci, že odpovědnost chránit platí především pro území daného státu, ale jakmile příslušný stát není ochoten nebo schopen své kulturní dědictví ochránit, ochránit eh, dětství před ničením i ze strany vlastního národa, tak vzniká kolektivní odpovědnost chránit na straně celého mezinárodního společenství. Mezinárodní společenství má odpovědnost pomoci takovému státu a také odpovědnost podniknout veškerá opatření proto, aby zabránili záměrnému dalšímu záměrnému ničení kulturního dědictví a aby mu předcházeli. Obecně řečeno, odpovědnost chránit, může jít trojí cestou. Jednak to znamená, že máme odpovědnost předcházet ničení kulturního dědictví, dále je zde odpovědnost reagovat a provést obnovu. V případě konkrétních případů ničení kulturního dědictví v současné době hovoříme zejména o ničení kulturního dědictví eh, území, které ovládá islámský stát. Ale je to trestný čin, který páchají i jiná uskupení po celé planetě. Je tedy potřeba najít eh, vždy trvalé stabilní řešení. V konkrétním eh, případě ničení kulturního dědictví je potřeba zdůraznit, že je potřeba reagovat na ničení kulturního dědictví, ke kterému dochází na územích okupovaných Daešem. Můžeme předpokládat, že žádné mírové prostředky zřejmě eh, ISIS nezabrání v ničení kulturního dědictví. Možná to bude znít tvrdě, ale jediné možné řešení je vojenský zásah. Vojenský zásah by byl v souladu s mezinárodním právem, byl by legitimní, pokud by byl povolen Radou bezpečnosti OSN. My jsme viděli, že dochází k ohrožení míru a tak Rada bezpečnosti je v tuto chvíli kompetentní povolit vojenský zásah. V tomto ohledu tedy role mezinárodních organizací a zejména pak Evropské unie a jejich členských států um, bude lobovat v Radě bezpečnosti. Bude potřeba, aby EU eh, e přesvědčila eh, státy v Radě bezpečnosti, aby takové rozhodnutí učinili. Všem je třeba mít na paměti, že pokud Rada bezpečnosti na sebe tuto odpovědnost nevezme, tak eh, je možné, aby valné schromáždění vojenský zásah eh, povolilo v rámci zásady podle usnesení 378. Je tady ovšem další velice důležitá věc, která s tím souvisí. My víme, že ISIS eh, chce rozšířit okupovaná území To znamená, že v současné době jsme eh, svědky nebezpečného výboje také v dalších zemích, eh, v Egyptě, v Tunisku a tady bude povinností Evropské unie a dalších organizací zabránit tomu, aby se situace z Iráku a Sýrie nebo Libie opakovala na dalších územích. A to je velice důležité. A zde se domnívám, že to je mm, přesně eh, ta oblast, kde může sehrát Evropská unie velice, dobro, eh, velice důležitou roli. Zde už nehovoříme o vojenském zásahu, nejbrž o prevenci, o předcházení. Existuje celá řada opatření, které může Evropská unie přijmout, aby předešla obdobnému ničení kulturního dědictví na dalších územích. A taková opatření mohou mít různou podobu, například eh, osvětové programy, plánování, eh, propagace v médiích, spolupráce s místní občanskou společností, vzdělávací opatření, která budou eh, zaměřena právě na podporu odpovědnosti v místních komunitách, aby sami cítili potřebu chránit své kulturní dědictví, proškolování odborníků, vojáků, policejních eh, složek, justičních úředníků, soudců, aby si zavčasu získávali relevantní informace a pracovali s nimi. Je EU může podporovat eh, také Mezinárodní trestní tribunál, který bude následně hrát velice důležitou roli při stíhání pachatelů, kteří jsou individuálně odpovědní za ničení kulturního dědictví. Další věc, eh, bude také důležité zlepšit a zintenzivnit spolupráci mezi EU a dalšími mezinárodními organizacemi, zejména UNESCO a regionálními subjekty, včetně Arabské ligy, která je kompetentní v těchto eh, územích, o která se zajímají, zajímáme. A dále je třeba eh, eh, předcházet tomu, aby se ISIS přezbrojoval, protože si uvědomujeme, že bez dalších zbraní samozřejmě to ničení nemůže pokračovat v takovém rozsahu. Je tedy možné přijmout celou řadu různých opatření, ale je potřeba je učinit okamžitě, abychom byli eh, eh, schopni předcházet dalšímu ničení kulturního dědictví, které je trestným činem. Musíme tedy jednat eh, okamžitě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Vy připomněl jste nám eh, tu odpovědnost, která je nesmírně důležitá, také naléhavá. Domnívám se, že tady tato naléhavost tu také cílíme, eh, cítíme, ale bohužel cítíme také velkou bezmocnost, když eh, vidíme je pravda, že tedy jednotlivé zúčastněné strany se neschodují vždy na tom, co je potřeba dělat, jak je potřeba působit, takže toto je všechno to, čím se musíme zabývat. A potom také vyslechneme kolegy samozřejmě na konci vašich příspěvků. Nyní dávám slovo panu Stefanovi Dekárovi, který je generální ředitel Mezinárodního centra pro studie a ochranu a restaurování kulturního dědictví i krom zkrátka, což je vlastně součástí té mezinárodní agentury, která má na starosti především školení eh, subjektů a zúčastněných stran, které vlastně mají co dočinění s ochranou kulturního dědictví. A nyní se tedy podíváme, jak je i Krom zaangažovaný a jaké návrhy nám může učinit. Děkuji vám za vaše pozvání budu hovořit italsky, protože jsem byl požádán, abych udělal určité rezime a abych byl co možno nejstručnější. Takže i KROM je skutečně eh, mezivládní organizace a naopak od ICOMu nebo Lesko, které jsou profesními organizacemi, tak my jsme vlastně vládní organizace, to znamená politická organizace z tohoto hlediska. A máme střediska ve čtyřech členských státech. Je to, byla vytvořena INES UNESCO v roce 1956 na základě usnesení, kde jsme chtěli tedy vytvořit organizaci, která by byla nezávislá na UNESCO, ale která by vlastně jednala také v rámci mandátu UNESCO. Takže je to organizace, instituce technického typu, která školí odborníky, kteří potom se právě věnují ochraně a restaurování kulturního dědictví. Jak tedy vidíte, tak sídlo je v Itálii od roku 1958 a od loňského roku má také regionální pobočku, která byla otevřena ve Spojených Arabských Emirátech. Jejichž kompetence a úkoly se právě týkají arabských zemí. Je to důležité, když tedy se hovoří o naší schopnosti působit tady na tomto území, které je tak důležité. I kromě tedy organizace, která provádí důležité činnosti ve velkém eh, počtu regionů, jsou to tedy národní, také regionální programy, k ním patří právě ty, které se týkají Afriky. Zde například máte školu afrického, eh, ochrany afrického dědictví, kterou podporujeme před, eh, určitý, před pár roky tedy byla vytvořena tato nadace, která řídí nebo organizuje tuto školu, kterou nyní uznává Panafrická unie jakožto školící instituci pro eh, Africkou unii. Takže je to jako vlastně s, ikrom, s ikromem je to jako UNESCO. Máte tedy je, jsou zde, vidíte zde tedy podíly, které vlastně členské státy platí UNESCO a 30% potom financování jsou tedy určité externí finanční zdroje, takže je zde valná hromada, která se schází každé dva roky, je složena z 25 členů z různých zemí světa a naše malá eh, operativní struktura. 30, 34 osob, z nich 14 jsou profesionálové, takže je to velice taková malá, poměrně leh, nikoliv těžkopádná struktura a pracujeme hodně v rámci kooperace, což je výhodou. Takže samozřejmě nikdo nemůže být odborníkem na všechno ve všech oblastech, takže spolupracujeme s mezinárodními středisky a organizacemi, které mají dobré kompetence a znalosti v oblasti ochrany kulturního dědictví a stejně tak v oblasti prevence rizik, jako v oblasti restaurování a zachovávání Soustředujeme se na tři oblasti komunikace, eh, nemovité a, nemovité a movité dědictví. Naším úkolem je přispívat k ochraně a restaurování mezinárodního kulturního dědictví propagovat eh, vlastně a šířit eh, kompetence v těchto oborech. Jedná se samozřejmě o nehmotné dědictví a také o technickou spolupráci zejména. To znamená zpracovávat studie pro eh, oblast uchovávání kulturního dědictví pokud máme určitou komunitu, která chce zachovávat tento toto dědictví, tak potom zde další schopnost je také takzvaná capacity building. To znamená vytváření určité komunity nebo společnosti, která bude schopna starat se a zajišťovat toto uchovávání. Problém, na který narážíme v rámci této krize, je, že mnoho těchto mezinárodních nebo zahraničních bojovníků pocházejí z, eh, pochází z evropských zemí, nebo alespoň tedy ze zemí západního světa. A to samozřejmě působí určité problémy, protože je zde v našem systému určitý nedostatek v oblasti kapacity building, vytváření kapacity Toto všechno jsme vlastně vytvářeli v uplynulých desetiletích. Byli jsme velmi schopní při vytváření technických schopností, ale ne tak dobří při vytváření určitých společností kde by vlastně chudí lidé nebo eh, určité eh, vyloučené skupiny se mohly účastnit ochrany kulturního dědictví nejen jakožto zástupci tedy té high society nebo konkrétní odborníci tak, aby vlastně to dědictví skutečně bylo považováno za univerzální. A toto je něco, co je také potřeba vytvářet, rozvíjet. Ehm, tady vidíme eh, události, ke kterým došlo v Mosulu například, nebo předtím v Mostaru. To nebylo výsledkem vlastně opozice celé té komunity. Samozřejmě pokud někdo něco zničí, poškodí, tak to vlastně je určitá část společnosti, která je proti té naší komunitě. Takže to je vlastně něco, co je v protikladu k myšlence humanity ke které tedy patří vlastnictví tohoto dědictví. Takže tento pojem integrace dědictví do vzdělávání, toto je jeden ze zásadních bodů profesního vzdělávání v této oblasti, protože teď už se nejedná, ne, zde se nejedná pouze o archeology, chemiky nebo techniky, ale zúčastněné strany, které se účastní, to jsou také odborníci právě v oblasti toho kulturního dědictví a nejen čistí technikové, takže školení se stává základním nástrojem. Co můžeme tedy udělat? Samozřejmě určitá prohlášení, to jsme zažili, protože tato prohlášení nad rámec čistě politického aspektu umožňují Eh, dosahovat obecného konsensu a spojovat organizace jako například ministerstva v školství v arabských zemích, která vlastně zpracovala eh, deklaraci a paní Mogherini, po Palmíru, paní Boková za UNESCO také předložili eh, deklaraci po událostech v Palmiru. Samozřejmě potom je potřeba a možné udělat některé konkrétní věci, které se provádějí, jako například observatoř kulturního dědictví, tak, která, jak můžete vidět, byla založena UNESCO Eh, ve spolupráci s dalšími organizacemi. Takže jsou zde další významné iniciativy, je zde ASOR, americká škola východních eh, výzkumu, potom zde eh, máme ten fond, který vlastně vytvoří, provádí digitální inventář, potom muzeum Viktorie Alberta, Jel, muzeum Jelské univerzity, a vlastně v Německu například máte o tu operaci Syrian Heritage Archive Project, který se zaměřuje na stávající dědictví a potom samozřejmě jsou zde další iniciativy podobného typu. Pak zde je také projekt UNESCO ve spolupráci s Evropskou unii, to znamená, že Evropská unie financovala eh, většinu projektů UNESCO zaměřených právě na ochranu syrského kulturního dědictví. Určitě o tom se bude ještě hovořit. A potom je zde také mnoho delegací, které eh, se účastnily a jedním z příkladů je například vytvoření záchraného týmu, který vlastně zasahuje po katastrofě. To může být humanitární katastrofa na základě způsobená válkou nebo přírodní katastrofa, například následkem zemětřesení. Takže jsme v eh, Itálii organizujeme školení, kde školíme školitele. Je to tedy vlastně zkušenost, která se navaluje jako sněhová koule. To vlastně by to mělo mít kaskádovitý efekt. Je to pán, který se jmenuje Saleh, je to egyptian, který byl tedy nedávno vyškolen a on potom zase založil tým školitelů dalších a čistě náhodou tyto osoby se setkaly v Káhyře v při příležitost v okamžiku, kdy vybuchla před Káhyrským muzeem bomba, před muzeem islámského umění. A tím pádem oni vlastně hned Eh, zaintervenovali, hned tedy eh, tam vyvíjeli záchranné činnosti. Takže to jsou ty týmy, které by měly působit přímo v terénu. My tedy nadále školíme tyto školitele, ty první záchranáře za pomoci evropských eh, finančních prostředků. Toto jsou ti poslední, to bylo v Bejrútu v Sýr, pro syrské úředníky a potom další kurzy organizujeme pro Jemen, pro Tunisko, pro Líbii a pro mnoho dalších. Takže chtěl jsem také připomenout následující věc, protože to souvisí také s aktivitou nebo s akcí, na které se účastní Evropa. A tento text z Kongresu eh, Spojených států vytvořil a svěřil vlastně novou funkci, to znamená koordinátora pro zásahy federální vlády Spojených států v případě krizí nebo katastrof. A tak to, to umožňuje tedy americkému prezidentovi řešit tyto situace a právě vytvořit takový ostrůvek ve Spojených státech. A v podstatě to samé už provedla i Evropská unie, která pozměnila svou vlastní legislativu, speciální legislativu, která byla schválena po sankcích vůči Syrii. A v, této, v tomto okamžiku se změnilo jedno z ustanovení Evropské unie právě pro umožnění tohoto typu importu v rámci v naléhavých případech a v případě krizi. Potom také posilujeme akce pro sesterské organizace, jako, jako kom a další. To však je možno ještě zlepšit, protože provést typologické zatřídění jednotlivých typů majetku, to je velmi užitečné, tím spíše, že tyto informace se stále dolaďují. Další cíl máme 11 milionů uprchlíků, z nich 4 miliony v zemích, které sousedí se Sýrií Nebudu hovořit o tom, kolik jich je z Líbie nebo z ostatních zemí, takže tyto uprchlické tábory, ty vlastně nepotřebují pouze léky, jídlo, vodu, ale je v našem zájmu, v zájmu lidstva, také jim vlastně vnuknout tuto ideu eh, humanitárního dědictví, nejen kulturního dědictví, které nacházíme v muzeích, jako sochy, obrazy a tak dále, ale kulturní dědictví jejich vesnice, tak abychom jim připomněli, odkud pocházejí, jaká je jejich identita protože Evropané samozřejmě vymysleli tato muzea, kde jsou ty domácí lokální předměty. Takže připomínat o těmto osobám, odkud pocházejí, kde je jejich domov, to je naprosto zásadní, aby si uchovali bouto se svou zemí původu a také ale zároveň sympatie s těmi, kteří je přijímají a kteří je chrání, protože to vlastně umožňuje zachovávat tento řetězec. Předsedkyně, děkuji. Takže Přidělili jsme vám několik minut navíc, protože se mi zdálo, že je škoda, abych přerušila toto důležité svědectví a v každém případě budeme mít možnost také se vyjádřit naše úvahy ke vzdělání. V parlamentu se ostatně konal seminář o otázkách školení v naléhavých situacích, takže toto je téma, které je zde velmi zastoupeno. Děkuji. A nyní dávám slovo Žilu Ditertrovi, který je Eh, pracuje na Mezinárodním soudním tribunálu jakožto expert. A ostatně vy jste také pracoval na stanovách trestního tribunálu. Ráda bych připomněla, že v určité době jste také se zabýval hodně otázkou humanitárního dědictví. Takže budete se hovořit o možnostech využití Mezinárodního soudního tribunálu pro tyto případy a také nám vysvětlíte, nebo pokusíte se nám tedy lépe vysvětlit, zda naše myšlenka, to znamená, zda se nejedná pouze o válku, ale že skutečně zde dochází k důležitosti záchrany kulturního dědictví. Děkuji, paní předsedkyně. Ničení kulturního majetku má devastující účinky z dlouhodobého hlediska, ale je to také okamžitá hrozba pro bezpečnosti. Zmíním se o prohlášení paní Bokové z 3. prosince v 2012. Řekla, budu citovat. Deliberately targeted to fuel hatred. Kultura uh kultura je často vedlejším obětí je vždy v popředí konfliktu, je cílem ničení. Takže jak se ptá paní Boková, jak se s tím vypořádáme? Je mnoho ota- odpovědí na tuto otázek. A zde vlastně právě je úloha Mezinárodního trestního práva a Mezinárodního trestního tribunálu. To je stálý soud, který hraje specifickou úlohu v této oblasti rolí, která vlastně je vlastně jedinou, kterou může hrát. A asi vás nepřekvapím, když řeknu, že již několik let ničení kulturního dědictví je součástí e, kanceláře státního zástupce Mezinárodního trestního tribunálu. A to se vysvětluje zejména třemi základními úvahami, které jsou tyto. První je seznam to ničení, zničeného majetku se opravdu velice zhoršuje a prodlužuje. Ničení kulturního dědictví tvoří nebo představuje zločin podle romského statutu a je vlastně v těchto stanovách nebo v tomto statusu také uveden. A konečně je nutné, aby pachatelé těchto zločinů byli stíháni a odsouzeni. To je jediný způsob, jak vlastně můžeme dát smysl evropsk, eh, roms, římskému statutu a vlastně zdůraznit význam mezinárodní, pro mezinárodní komunitu tohoto dědictví. Ale pokud vlastně Trestní tribunál potřebuje samozřejmě jednat ve spolupráci se státy a ostatními institucemi a organizacemi. Chtěla, chtěl bych poděkovat mě jménem paní Fatu Ben Suda za to, že jsem byl pozván na toto slyšení. Nám se tedy zmínit o těchto věcech. Trest, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a možné akce trestního tribunálu v rámci ničení kulturního dědictví. Římský statut, který vlastně vytváří Evropský trestní tribunál, nabízí nezbytný právní arzenál pro stíhání tohoto typu trestných činů. Jednak je to válečný eh, zločin podle článku 8, může také tvořit představovat zločin proti lidskosti podle článku 7 a potom problematika ničení kulturního dědictví se také týká otázek genocidy což je zásadní zločin. Začnu válečnými zločiny nejprve. Aby to byl válečný zločin, tak samozřejmě tam musí být válečný konflikt. Nebudu hovořit o podrobnostech, ale víte, že jsou tam dva typy ozbrojeného konfliktu, mezinárodní konflikty a interní vnitřní, kde vlastně bojují proti sobě vládní eh, skupiny s ozbrojenými skupinami. Nebudu ho, více hovořit o této definici, ale ona právně rozlišuje Eh, mezi těmito pojmy a to je potřeba mít na paměti. V jednom i v druhém případě to nejsou úplně stejné trestné činy a budu se o tom hovořit, ale v obou případech kulturní dědictví vlastně se těží, těší obecné ochraně, protože patří do obecné kategorie občanského majetku a také se těší speciální ochraně specifické pro kulturní dědictví. Takže dovolte mi, abych eh, hovořil více do detailu a uvedl příklad mezinárodního ozbrojeného konfliktu a uvidíte, že když skombinujeme speciální a obecnou ochranu, tak můžeme jednat vlastně bojo, stíhat eh, proti, stíhat tedy tyto zločiny proti ničení. Odkazují se na článek 8.2b9 o, o mezinárodních eh, zločinech, který vlastně kvalifikuje tyto tak, tak trestné činy takto. Při, Eh, úmyslné útoky proti budovám eh, pro eh, umění, vědě, vzdělání, charitativním, proti historickým budovám, nemocnicím nebo místem, kde jsou schromážděni nemocní nebo zranění, pokud tyto budovy nejsou vojenskými cíly. Tento článek odkazuje na útok. Jinak řečeno, není v tomto článku uvedeno, že, ten, že, ten, že musí do, dojít ke skutečnému poškození, že ten útok musí být úspěšný. Druhé vyjasnění, tento článek uvádí útoky proti historickým památkám. Římský statut nedefinuje historickou památku jako takovou. Stačí, aby ta budova měla prostě charakter historické památky v tomto textu. Pokud je budova nebo nějaké místo zapsáno do, na seznam světového dědictví eh, UNESCO, tak vlastně to ipso facto nepředstavuje, že je historickou památkou proti článku 8, ale je to silná, silný atribut kvalifikace jakožto historická památka. A vlastně eh, Evrop, Mezinárodní soudní tribunál podporuje tuto charakteristiku. Dále tento článek hovoří o útocích na budovy určené pro umění. Samozřejmě muzeum je budova sloužící pro umění, ale je to vlastně in, rozumná interpretace, která říká, že samozřejmě muzeum nebo je vlastně památka, proti které ten útok je nasměrován jako takový. Takže toto je určité vysvětlení dosahu tohoto článku. A zde se jedná o specifickou konkrétní ochranu podle mezinárodního trestního práva. Jedná se o ochranu obecného typu, protože kulturní dědictví také patří do eh, kategorie dědictví eh, občanského rázu. Zmíním se o paragrafu 2, 4, 2, 4 15 a 16, římského statu a zejména o článku 13, kde se hovoří o ničení a zabavování kulturního dědictví. V, para, v odstavci 16 se hovoří o plenění města nebo nějaké lokality. Kulturní dědictví je dědictví, které může být rozpsíleno v určitých městech nebo lokalitách a musí být předmětem ochrany i proti zabavování, ničení a proti plenění. Stejné propojení těchto článků vlastně máme také v rámci ozbrojeného konfliktu, například v Mali v roce 2011. Zase specifická ochrana a obecná ochrana i když zde eh, je to těch, v případě těch dlouhodobých eh, interních konfliktů je ta ochrana poněkud slabší než u mezinárodních eh, ozbrojených konfliktů. Ale ničení kulturního dědictví může také představovat zločin proti lidskosti, zločin persekuce. Je to ve článku 7 uvedeno ne, tam není potřeba dokazovat existenci ozbrojeného konfliktu. Je tam potenciálně zločin proti lidskosti, který je nebo není potvrzen. Je to vlastně systematický nebo ne útok proti populaci a také ti pachatelé současně míří cílí na určitou skupinu nebo kolektivitu z rasových, politických, národnostních, etnických, kulturních, náboženských nebo sexistických důvodů. Je také mnoho příkladů v judikatuře Evropské, Mezinárodního soud, trestního tribunálu. Co se týká genocidy, tam římská dohoda nehovoří o, nekvalifikuje jasně k trestné činy genocidy, ale ničení kulturního dědictví může být velmi významným eh, aspektem eh, také spojeným s genocidou co se týká praktických otázek, kdy a jak tyto země mohou působit. Především tyto země geograficky působící na území států, které jsou součástí římského statutu, dnes tedy 123 států, nemohou samozřejmě jednat proti eh, nebo na území státu, který není jeho součástí. Takže v, Syra- v Syrii a v Iráku dnes nemůže Mezinárodní trestní tribunál dnes jednat, protože tyto státy vlastně nejsou součástí. Jsou se dvě možné alternativy. První alternativa je, že podle římského stanovu trest, Mezinárodní trestní tribunál může působit proti údajným pachatelům trestných činů, pokud jsou z nějakého členského nebo státu, který signat, je signatářským státem. To je, zde je tedy ta národnost, která hraje úlohu. Konkrétně to znamená, že Mezinárodní trestní tribunál může působit v zemích jako Irák a Sýrie, kde je mnoho bojovníků pocházejících ze zahraničních zemí, které jsou signatář členskými státy, ať už je to Německo, Spojené království, Francie a další. Takže úřad prokurátora se snaží vlastně hledat tu odpovědnost těch nejvýše postavených odpovídající, odpovědných činitelů. V těchto zemích jsou to tedy ti zástupci Iráku nebo Sýrie které potom umožní zacílit na ty občany pocházející ze signatářských zemí. Ovšem často to neumožňuje jít až nahoru do té, k té hier, na v té hierarchii a skutečně stíhat ty odpovědné osoby. Proto trestní tribunál dnes nemůže aktivně působit. Nebo druhá alternativa je, že situace v těchto zemích vlastně, že s tím zabývá Rada bezpečnosti podle kapitoly 7 Charty spojených národů. Takže toto je další alternativa, která je možná. Už se chýlím ke konci. Rád bych také řekl, že ochrana kulturního dědictví je otázkou nás všech. Samozřejmě je to také otázka státu, jak už se zmínil profesor, a podle principu komplementarity, což je trošičku také alternativou k principu subsidiarity, který zde všichni znáte. Ale je to také záležitost soudu, který samozřejmě se musí, musí vyvíjet svou část úsilí. Eh, otázka ochrany eh, kulturního dědictví je opravdu nesmírně důležitá otázka a jsme si eh, vědomi, že vlastně římský statut nám dává určitou možnost boje Musíme také zapojovat mezinárodní komunitu v této oblasti a máme v úmyslu přispívat v tomto oblast, této oblasti, abychom upozorňovali mezinárodní komunitu na tyto trestné činy a bojovali proti jejich páchání. Úřad prokurátora zpracuje určitý oběžník aby se stanovil metodologický rámec našeho působení boje proti ničení kulturního dědictví a spolupráce s našimi partnery. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou prezentaci. A já jsem velice ráda, že máme velice solidní právní základ pro boj s tímto jevem. A také, že eh, jsme schopni se postavit eh, své zodpovědnosti. Tak eh, teď bychom mohli dát 20-25 minut maximálně na tuto debatu, takže bychom si udělali seznam řečníků a můžeme se do ní pustit. Ano, děkuji. Já bych měla otázku na pana Lusariniho. Vy jste hovořil o možnosti, respektive žádoucnosti eh, eh, vojenského zásahu proti těmto ničitelům kulturního dědictví. Já se obávám, že dosud eh, jsme nedali dohromady politickou většinu proto, abychom zasáhly ve prospěch eh, lidských bytostí. A mm, já to tedy s, tou, s tím kotonictvím nevidím moc dobře. My tady eh, máme pouze eh, koalici ochotných pro letecké údery. A druhá otázka, mm, jestliže věříte v mm, tedy prospěšnost vojenské intervence, jak byste si ji představoval? přímo naše armády na místě? Já tedy to nevidím jako příliš pravděpodobné. Děkuji. Já bych také měl otázku na profesora Anzeliniho a pana Ditetra. Vy jste hovořil, že je třeba ustavit eh, programy eh, pozbuzování povědomí, že totiž je třeba občany a lidi o tom informovat. Eh, tam ovšem eh, probíhá válka, kde jde o život. A otázka je, jestli tady člověk v takovéto situaci může myslet na záchranu eh, kulturních památek. Tam přibývá mrtvých. Čili jak působit ostrašujícím způsobem? To je první otázka. Druhá otázka na pana Tetre. Spolupráce s členskými zeměmi nebo mezi členskými zeměmi, zeměmi, zejména pokud se týče zahraničních pracovníků. Na internetu najdete mnoho videí z produkce ISIS, kde se eh, pachatelé de facto chvástají tím, co všechno udělali. Dá se to nějakým způsobem sledovat? Je možné například ty pachatele identifikovat, což tedy asi jde, ale kdo je potom bude stíhat? Nebo přeskoumává se u navrátilců, zda se něčeho takového třeba neúčastnili. Jak to tedy konkrétně vypadá? Eh, pan kolega Julie Ward. paní kolegyně. Eh, já děkuji za tuto úžasnou prezentaci a podrobné informace eh, o tom, co se chystá, jaké jsou různé politické pozice, legislativa, technické prostředky. To bylo velice zajímavé pro mě, protože já jsem byla u víkendu ve Srebrenici, kde jsem měla možnost přímo si promluvit o nové iniciativě, která se jmenuje Adoptuj Srebrenici. Je to iniciativa, která schromažďuje důkazy o životě v tomto regionu v době předválečné. Tato prezentace se týká také třeba místních muzeí, prostě lidé mají eh, své dědictví, rodinné dědictví, místní dědictví, kulturní dědictví a to je velice důležité. A eh, prostě když eh, musí odejít, tak těžko potom si mohou pořídit na památku fotografie těch pěkných míst a tak dále. Čili to už je prostě potom ztracené. A skutečně e, takovéto kulturní dědictví, zvláště když je ztraceno, tak teprve potom e, si člověk uvědomí, jak obrovskou hodnotu to má, která se příliš nedá vyjádřit penězi. E, nicméně toto je malý projekt eh, místních aktivistů a na rozdíl od těch velkých projektů je tedy velice obtížné získat prostředky a vytvářet archivy eh, v těchto obtížných podmínkách. Čili otázka je, jak eh, bychom se mohli pokusit v rámci svých kompetencí podporovat takovéto Eh, kulturní projekty. Eh, také toto jsou akty genocidy a eh, kulturního ničení a ty samy jsou vlastně součástí historie kulturního dědictví a to je třeba nějak zpracovat. Jak? Protože samozřejmě se spáchaly zločiny a pak ti zločinci mají ještě takový sklon Eh, ničit důkazy. A tomu je třeba se postavit. A já myslím, že eh, my ty informace potřebujeme, abychom mohli varovat a vyučovat v tomto smyslu budoucí generace, aby se tomu vyhnuli. Děkuji, pan Kozdrajevský. Eh, paní předsedající, dámy a pánové, Především chci poděkovat za to, že jsme tady přijali toto téma na, na náš program. Byl jsem jedním z iniciátorů. Řeknu vám proč. Především jsem chtěl vědět, jakého rozměru to dosahuje. Za druhé dozvědět se, jak je možno na to reagovat. A za třetí také zeptat se, do jaké míry se nám podařilo digitalizovat ty památky, které jsou už nezničené, eh, do jaké míry je můžeme uchovat ve vědomí světové kultury. Protože to je eh, důležité. Eh, je třeba urychlit procesy digitalizace, protože dokonce i v Evropě turisté de facto dokážou ty Eh, památky dokonce i ničit nebo poškozovat. Eh, druhá věc, eh, uvědomit si, co s tím. Je pravda, že třeba v Africe umírají děti, protože nemají vodu, nebo probíhá vraždění v Iráku a v Sýrii, tak dost těžko si dá, se dá představit vojenská mise, která bude zachraňovat památky. Takže mm, co s tím? A třetí prvek, který je velmi důležitý, jsem rád, že jsme začali Hercegovinou a Srbskem a e, zničení, tedy i v přeneseném smyslu, Starého mostu. Nicméně důležité je mm, prostě, jaký je tam ten barometr hodnot. E, prostě památky občas eh, podlehnou vojenskému ničení. Třeba eh, kostel se může stát vojenskou infrastrukturou a tudíž legitimním cílem. Ale v Sýrii eh, toto není. To nejsou památky, které by byly používány pro vojenské účely, ale jsou vlastně, jsou to neškodné památky, které jsou schválně ničeny. Čili pro ISIS jsou Eh, kulturní památky nepřítelem. Prostě to, co eh, posiluje povědomí národa. Čili já si myslím, tak jak jste to vlastně řekli, eh, toto je skutečně mimořádný, mimořádná zločinnost. Jinak bych se chtěl zeptat k rozpočtu, tom, krom, jestli už víme, jaké jsou národnosti, tady těchto eh, pachatelů zvěrstev a zde máme eh, už zaznamenané digitálně tedy ty památky, které, jak jsme viděli v televizi, byly zničeny. Eh, děkuji, pan kolega Zver. Děkuji vám. Především děkuji za to, že dneska toto důležité téma prodebatováváme a děkuji také za pozvání eh, našich expertů a jejich stanoviska ohledně ochrany kulturního dědictví jak u nás v Evropě, tak také jinde ve světě. Já celkem s potěšením poznamenávám, že v Hágu vznikl úspěšně orgán, který se tím má zabývat. E, nicméně musíme se ještě zabývat definicemi. A to nejenom otázky e, ničení kultury, ale také genocidy, tedy dalo by se říct kulturcidy a genocidy. Máme zde jakési důkazy, ale nejsou úplně pevné a myslím, že definici genocidy bychom měli rozšířit na všechny události, kde došlo k vraždění lidí eh, z politických důvodů, například také po druhé světové válce po roce 45. My teď hovoříme hodně o Srebrenici, ale možná bychom měli hovořit také o mnohých dalších, kteří eh, zahynuli v bývalé Jugoslávii, když eh, se tam vedení a řízení státu eh, ujímali komunisté. A to se netýká jednoho národa, těch národů je tam sedm nebo osm, tedy těch, které vzešly z bývalé Jugoslávie. Tyto zločiny podle současných mm, platných definic nelze klasifikovat jako genocidu. A mm, skutečně podle Spojených národů e, i podle jiných je e, třeba v tomto smyslu e, tuto definici rozšířit. Prostě nemusí to být zrovna válečný zločin, ale přece jen jde o ničení kulturních památek. Děkuji. Paní Bild. Moje otázka se týká Palmiru v Syrii. Ostatně já jsem podepsala návrh rezoluce, kdy žádáme o intervenci pro záchranu tohoto majetku. Hovořili jste o určitých akcích, ale mohli bychom obnovit vztahy se Syrií tak, abychom ukončili vlastně, ab, ukončili vlastně ničení tady tohoto kulturního dědictví a historického dědictví. Děkuji. Jim Morgano. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat za to, že jste zorganizovali toto veřejné slyšení a zejména za tyto přednášky, které jsme zde vyslechli. Kolegové, kteří hovořili přede mnou, tak už vlastně zdůraznili určité aspekty. Já si myslím, že co se týká politického rozhodnutí a našeho postupu, tak vlastně to bych, že bychom měli soustředit tyto otázky, skutečně zdůraznit pod lupou, abych tak řekl, aby skutečně ten, ta intervence, to působení bylo co možno nejkonkrétnější. Eh, můžeme to samozřejmě ještě prohloubit, to, co zde zaznělo ze strany tří eh, odborníků, ale je to velice aktuální. Měl bych tedy takovou dvojitou otázku, týká se dvou aspektů. Samozřejmě toho aspektu prevence a potom otázky školení, pedagogiky, vzdělávání z toho důvodu, že ti, kteří žijí kolem, v oblastech tohoto kulturního historického dědictví, takže pokud tyto mm, musí si tedy uvědomovat, že skutečně se jedná o iniciativu, která sice už byla zahájena, ale jako vždy, tak vždy můžeme působit a postupovat ještě lépe. Takže jde o to, abychom jim pomáhali a vysvětlovali, že se jedná o dědictví, které nám jsme zdědili, které nám bylo předáno a které se týká historie lidstva. Co mě zajímá, tak um, chtěl bych pochopit, protože jsou zde samozřejmě právní aspekty, vzhledem k těm činům, k těm, které byly spáchány jakožto ničení, také je zde tedy zločin proti lidskosti. Co tedy můžeme udělat ještě více konkrétně dnes? Protože na jedné straně tady máme to ničení, to poškozování, ale vedle toho ničení zde máme také obchodování s eh, s těmi zabavenými částmi majetku a jejich zneužívání v zahraničí. Víme, že existují v uvozovkách trhy, které vlastně potom, na kterých se nakupuje jí části tohoto dědictví, takže otázka se týká spíše právě tady tohoto. Samozřejmě legislativa, tak jak existuje, Čili můžeme eh, možná i poněkud rozšířit, aby se to netýkalo pouze národní eh, roviny, abychom mohli efektivněji bojovat proti tomu, těm krádežím a také proti vlastně existenci těchto trhů, které ob, černého obchodu tedy s těmito částmi dědictví. A možná tedy, že z tohoto hlediska by bylo dobré ty věci určitým způsobem urychlit. Domnívám se, že vzhledem k aktuální situaci, ve které se dnes nacházíme, je to určité vákum, které bychom měli zaplnit. Děkuji. A poslední dávám tedy slovo Mm, našim odborníkům, aby zareagovali. Možná bych měla jen jednu otázku, také sama, na profesora Lanzerínyho zejména, co se týká mezinárodního společenství. Jakým způsobem je zapojováno, že hovořil jste o ikromu, různých eh, vládních nebo technických mezivládních institucích, ale konstatují, že bychom mohli eh, přemýšlet o určité formě podpory eh, také ze strany univerzit například. Eh, takže co se týká oblasti Středomoří například, mohli bychom určitým způsobem lépe a silněji koordinovat ty informační a školící akce v oblasti, v této oblasti, na zpracovávání různých dokumentů a tak dále. Existuje tedy spolupráce mezi univerzitami a ICROM a pokud ano, tak jakou formou? Další důležitá otázka by se týkala Mezinárodního trestního soudu. V okamžiku, kdy máme tyto právní základy, domníváte se, že by stačilo, nebo že bude stačit tedy interpretovat je, anebo bychom měli redefinovat statut, status soudu v uvozovkách. Protože hovořili jsme zde opravdu o důsledcích, dopadech toho, co nazýváme kulturní genocida. Takže domnívám se, že bychom mohli začít v pořadí v řečníku, prosím. Mm, Děti minuty, pomíno. A Máme na tuto diskuzi 10 minut, vážení kolegové, protože následně budou vystupovat řečníci druhého panelu. Takže možná se nemusíte zmiňovat o tom obchodování s kulturním dědictvím, to bude až v druhém panelu. Pan Lencerini, nebude to snadné zodpovědět vaše dotazy. Otázka vojenské intervence je samozřejmě kontroverzní a mohu vás ujistit, že nejsem eh, zastáncem eh, války a ozbrojených konfliktů. Nevěřím eh, v to jako řešení mezinárodních sporů, ale vojenská mm, invaze nebo vojenský zásah musí být propojen se zásahem na dalších úrovních my tady dnes hovoříme o kulturním dědictví, takže jsem se soustředil pouze na otázku kulturního dědictví, ale je očividné, že veškeré mm, trestné činy, které páchá ISIS a další skupiny, jsou vzájemně provázané. A když eh, tady eh, hovoříme, pan De Caro o tom hovořil, o té subjektivní eh, ideje kulturního dědictví, která jde nad rámec úmluvy z roku 1972, podle níž je kulturním dědictvím jenom to, co je takto vnímáno z hlediska celého lidstva. Pro mě je důležité vnímání eh, jedné jediné komunity či eh, skupiny a právě z tohoto důvodu hovoříme o trestné činnosti proti lidskosti, protože eh, pachatelé neničí kulturní dědictví eh, kvůli sobě, ale protože vědí, že tím ničí i fyzickou identitu eh, skupiny lidí, kteří jsou s tím kulturním mm, prvkem provázáni. Takže jakákoliv vojenská intervence musí chránit jak kulturní dědictví, jako základní prvek kulturní identity určitých komunit a zároveň také fyzickou identitu samotných eh, komunit. Jde totiž i o jejich fyzické přežití. Takže je tady obrovská provázanost a vše to souvisí také s tím, že Ničení kulturního dědictví je vždy pácháno záměrně a jde o ten záměr. Záměrem je poškodit, zasáhnout určitou skupinu ničením kulturních památek. Jinak nejsem samozřejmě vojenským odborníkem, ale dokážu si představit různé druhy vojenského zásahu a je vždy nutné najít také určitou politickou vůli k takovému kroku. Vojenský zásah je třeba provést v souladu s potřebami v každém jednotlivém případě. Takový zásah se může omezit pouze na vojenskou podporu pro ty, kteří bojují s ISIS v současné době. Já jsem vždy zvyklý říkat své názory a v tomto případě se domnívám, že bychom měli více zapojit například Kurdy do mezinárodního vyjednávání, protože v současné době, se nám to líbí nebo ne, Kurdové jsou jediný, kdo bojují proti ISIS a tak bychom je měli podpořit. Vojenský zásah eh, může být eh, projevem určité podpory takového druhu. Další otázka se týkala genocidy a její definice. Souhlasím s tím, že definice genocidy by se měla upravit eh, tak, aby zahrnovala také ničení kulturního dědictví, které je pácháno záměrně. Hle, hovořím teď z právního hlediska, protože my máme úmluvu o e, genocidě z roku 1948 a podle této úmluvy je genocida pouze fyzickým ničením určité komunity. Bohužel v nedávné době Mezinárodní eh, soudní dvůr, který je nejvyšší autoritou při interpretaci mezinárodního práva, znovu uvedl, že genocida je omezena na fyzické ničení. Když eh, hovořím eh, o tom, že kulturní dědictví provázáno s eh, určitou identitou, i to mm, potvrdil Mezinárodní soudní dvůr, ale v současné době situace taková, že nejpokrokovější názor, který můžeme přijmout, jinak já osobně s vámi souhlasím, já si myslím, že do genocidy by měla spadat také genocida kulturní, protože eh, to je stejně důležité jako fyzická identita komunit. A poslední věc – pokud jde o zvyšování povědomí, tak pan De Caro hovořil o osvětě, o tom, že potřeba, aby lidé eh, si sami byli vědomi vlastního kulturního dědictví. Pochopitelně, že v některých jiných zemích eh, mají lidé eh, spíše zájem o jiné věci, jako zajistit si své základní potřeby, potraviny a tak dále, spíše než o ochranu kulturního dědictví. Ale ta osvěta znamená, že vysvětlíme eh, těmto lidem, že kulturní dědictví je součástí jejich identity. Pokud eh, zničíme dědictví, zničíme historii a tím také jejich eh, identitu a zničíme toto dědictví i pro budoucí generace. Paní předsedkyně, děkuji, ale poprosím o větší stručnost. Máme málo času. Pan Dekaro. Děkuji. Pokusím se eh, skloubit eh, maximum vašich otázek ve svých odpovědi, ale nebude to snadné. My jsme do jisté míry eh, hodně ovlivněni umluvou UNESCO z roku 62. Koncepce kulturního dědictví jde ovšem nad rámec seznamu světového dědictví je potřeba, aby se všichni řídili nejlepšími možnými postupy při ochraně dědictví, kulturního dědictví. Když se podíváte na cestovní ruch ve městech, které jsou dnes na seznamu eh, chráněného dědictví, tak to, že jsou na seznamu světového dědictví, pro ně znamená, že jsou cílovou destinací, že jsou hlavním cílem, kde také vlastně probíhá ničení eh, turistickým ruchem. Skutečné dědictví ovšem, které zahrnuje také eh, historickou paměť a tak dále, to jsou mnohem dalekosáhlejší záležitosti, kterým už se eh, média tolik nevěnují. Jsou to ovšem věci představující univerzální hodnoty, a úzce provázané s národními identitami všech našich zemí, ať už je o Itálii, Německo nebo jiné státy. Všechny země máme za sebou mm, národní koncepce státu z 19. 20. století, které nevycházely z integrovaných eh, struktur jakožto součástí kulturní identity. Došlo tedy k určitému rozdělení kulturní identity, která měla tendenci stavět jednu kulturní identitu proti druhé a UNESCO se snaží propagovat koncepci sdílené různosti, sdílené diverzity, spíše než, že bychom říkali, že jedna identita stojí proti jiné, že vzešla eh, z válek a bojů, byť byly součástí našich dějin. Pokud se ovšem od nich neoprostíme, klademe tak zárodky, vytváříme tak zárodky pro budoucí války. Kulturní identita je tedy mnohem širší a je schopná zahrnovat různé identity. Vezměte si například Řím budoucnost je mnohem komplikovanější a složitější než v dobách národního státu. Je potřeba pracovat s komunitami, které si uvědomují, že různorodost má také e, svou hodnotu. Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručný, pokusím se odpovědět na jednotlivé otázky. Otázka ochrany kulturního dědictví samotnou populací a obtíže, které to může představovat, když to obyvatelstvo je samo ohroženo hm, na životě. Uvedu příklad Mali, tam není to nic důvěrného. Tam obyvatelstvo ochránilo část děl, které se nacházely v knihovně knihovnách. Takže vidíme, že informování a osobní vztah ke kultuře, ke kulturnímu majetku se umožní právě chránit samotným obyvatelstvem i v obtížných podmínkách, i v, na okupovaném území vojenskými jednotkami. Otázka těch bojovníků, paní poslankyně, které, kteří se vracejí ze Syrie, z Iráku, video. Takže trestní soud nezahájil, ještě neprovedl předběžné šetření, nesledujeme tyto osoby. Je to vlastně na těch státech, aby sledovali osoby, které, které se vracejí na jejich území. Teď je vlastně zde skutečně, jsou ta různá videa, která i tedy v různých médiích probíhají to jsou vlastně prostředky pro stotožnění obličejů, vozidel. Toto všechno samozřejmě se může provádět a technika nám hodně pomáhá tady z tohoto hlediska. Technika, pane Pošlanče, vy jste zmínil digitalizaci. To je naprosto zásadní věc. Jsou určité techniky, eh, 3D eh, digitalizace to nám umožňuje nejen potom rekonstruovat ty památky, ale také z hlediska právního vlastně ukázat, jak vypadá ta památka a případně jak vypadá také po té destrukci, po tom zničení a to vlastně, mm, pokud jsou zde nějaká vzdálená území nebo dochází k poškození v různých okamžicích různými eh, lidmi, nejsou to nutně válečné zločiny, tak je potřeba toto dokumentovat a dneska si myslím, že je docela jednoduché chodit s malým batohem na zádech a s přístrojem, který toto dokáže. Co se týká otázky, interpretace výkladu textů a případné redefinice nebo tedy změny, řekl bych, že ten arzenál prostředky, které mají ty státy k dispozici pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, umožňují identifikovat širokou škálu chování a jednání, takže jsme vybaveni docela dobře, abychom mohli stíhat pachatele těchto trestných činů. Víte, že v případě Mali eh, je to součástí zločinů, které trestní soud vyšetřuje a vede nás to vlastně k, určitém, k určitým důkazům. Hlavně je, abychom státy spolupracovaly mezi sebou na tomto. Nyní z osobního hlediska samozřejmě rozšířování definice genocidy doplnit těmito otázkami e, ničení, poškozování kulturního dědictví si myslím, že je určitě dobrá věc, protože to je vlastně identita i příštích generací a otázka identity je skutečně jádrem této problematiky, takže to vidím jako pozitivní věc, ale samozřejmě to předpokládá, aby příslušné státy signatářské se toho účastnili. Je to poměrně zdlouhavý a obtížný proces, jak si dokážete přesvědčit, eh, představit. Děkuji. Děkuji za tento první panel, za vaše příspěvky, velice zajímavé. Máme také písemné texty vašich příspěvků, takže pokud byste je mohli tedy potom dát k dispozici. Nyní tedy eh, pozvu k našemu řečnickému pult, předsednickému stolu řečníky dalšího, druhého panelu. A mezi tím je představím, protože už jsme nabrali určité spoždění, tak abychom šetřili čas. Tak prosím, takže k dalším, eh, k tomuto druhému panelu který se bude zabývat obchodováním, tedy pašováním kulturního dědictví. Jsou zde dvě usnesení Rady bezpečnosti, jedna z roku 2013, druhé z roku 2015. Jedno se týká Iráku, druhé Sýrie. A ta otázka je, zda tedy to funguje a jaké otázky ještě jsou nevyřešené, na které potřeba se zaměřit. Allora, noi abbiamo con noi... Intanto... Takže bych zatímco se řečníci usazují, tak po levici mám, před, pan profesora Marka André, Andreho Renolda, ředitele, ředitele Univerzitního centra v Ženevě, který pohovoří o režimu mezinárodního práva pro nezákonné nelegální obchodování s kulturním dědictvím. Pak zde máme Eduarda Planche, zástupce UNESCO a pana Fabricia Panoneho z Interpolu. Takže nejprve začneme profesorem Renoldem. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Je to samozřejmě zásadní téma, které vyplývá z toho, co jsme zde vyslechli. Nezákonné obchodování, pašování kulturního dědictví které tedy následuje po těch konfliktech, tak jak je zažíváme dnes, zejména v Iráku a v Syrii. Takže podle mého názoru je potřeba se na to podívat z hlediska toho, co můžeme udělat zde v rámci Evropské unie a vidím zde tři možnosti, tři opatření. Opatření na místě, opatření při dovozu, při importu a potom opatření pro přispívající k navracení Několik slov o současném právním režimu je založen na mezinárodních textech, o nich jsme již slyšeli, takže určitě kolega o tom ještě pohovoří. Úmluva z UNESCO z roku 70, z roku 90, UNIDROA z roku 95 a další významné texty, zejména Hákská úmluva z roku 54, to jsou a jeho první protokol, na který se čes, často zapomíná, který byl také schválen v roce 54, který se týká prevence plenění e, při okupaci. A potom samozřejmě zde máme no, novější texty, zejména usnesení Eh, Rady bezpečnosti z roku 2199 z 12. února 2015. Máme zde širokou škálu právních prostředků. Nyní konkrétně. Za prvé řekl, podívám se na to z hlediska opatření, která můžeme přijmout na místě. Samozřejmě je potřeba usnadnit provádění mezinárodních předpisů, tak abychom předcházeli veškeré formě plenění. Co může udělat Evropská unie? Může spolupracovat při ochraně historických míst, muzeí a památek v obdobích nebezpečí a ohrožení těch kulturních památek, které by byly ohroženy. Například se již se hovořilo o příkladu Mali. Tam občanská společnost se hodně účastnila ochrany předmětů a rukopisů v Tombuktu. Ta, takže pokud vlastně se společnosti obyvatelstvu pomáhá, tak může hodně udělat. A ve vážných případech můžeme také použít to, co angličtině naužíváme safe havens. určité určité ochrana místa těch kulturních památek buď na místě nebo v zahraničí, která vlastně mohou umožnit tedy nebo pomoci ochránit kulturní dědictví. A této Safe Havens byla, byly nedávno e, zapracovány do švýcarské legislativy. Omlouvám se, že hovořím o Švýcarsku, ale federální zákon o ochraně kulturního dědictví v případě katastrof nebo ozbrojených konfliktů umožňuje vytvoření toho, co nazýváme safe havens. Takže můžeme možná toto ze všeobecnit a rozšířit na ostatní situace, na ostatní hypotézy, které by mohly nastat a na Evropskou unii. To je první věc. Druhá věc, kontrola při importu. To se mi zdá naprosto zásadní věc. Samozřejmě striktní přísná kontrola při dovozu v právu Evropské unie nyní je kontrola při exportu. Schválili jste nařízení, které vlastně umožňuje provádět tuto kontrolu, ale jak je tomu při dovozu? tak zde vlastně máme jen velmi málo věcí a to je normální, protože a priori ono to necílí na kontrolu toho, co se dováží, ale spíše co se vyváží ale co se týká mimořádně rizikových zón jako Irák a Sýrie v současné době, tak se mi zdá naprosto zásadní, aby ty kontroly byly skutečně zavedeny při importu. A toto je jeden vlastně také z předmětů toho, tého usnesení, které jste schválili, navrhnout takovéto kontroly. Ono to není až tak složité na zavedení. Potom samozřejmě bude potřeba mít ty prostředky k dispozici, ale aby celníci mohli Eh, kontrolovat a vyžadovat certifikát při dovozu a pokud ten certifikát není, tak prostě ten předmět nemůže být eh, doimportován a nebo je zde prezumce porušení předpisů. Takže podle mého názoru kontrola při importu, jak existuje v některých konkrétních případech, tam, kde jsou bilaterální dohody mezi některými státy, tak bychom mohli zevšeobecnit na Evropskou unii vůči těm zemím, jako je právě Irák nebo Sýrie. A potom za třetí, o co jde? tak jde o to, aby v případě nezákonného dovozu, pokud tedy jsme nezabránili tomu dovozu do Evropy, tak je potřeba mít určitý systém navracení těch předmětů do těch států původu. A mohli tak například, to je vlastně ten příklad, co jste uvedli ve vašem pro legislativě Evropské unie ve směrnici o navracení, která byla nedávno revidovaná. Tak, a to je také to, co je uvedeno v, té, v, té, v tom usnesení 2199 ve článku 5. Takže o co by zde šlo? Připravil by se určitý systém založený na zpracování nebo v dokázání původu toho majetku, pokud majetek pochází ze státu X, řekněme Irák, Syrie, to je dnes nejaktuálnější, a pokud se importuje, tak jde o nějaký kulturní předmět, majetek nebo o nějakou starožitnost, tak by téměř automaticky mělo docházet, by, docha, měla být možnost navracení. To je alespoň uvedeno v Evropské směrnici a mělo by se to rozšířit i na tyto oblasti. Tedy jestli se má vrátit hned nebo čekat na nějaký konflikt, no tak to je samozřejmě problém, o kterém se dá hovořit ale domnívám se, že můžeme zcela dobře přemýšlet o systému, který zase určitý safe haven, kde bychom zadrželi někde ten předmět předtím, než bychom ho navrátili. A ostatně, co konstatujeme, je, že státy, které přijali takovýto systém navracení, tak tam vlastně skutečně se rozšířila to dobrovolné vracení. To znamená, lidé, kteří vlastnili nezákonně získané předměty, neměli chuť si je ponechávat, protože měli obavy ze sankcí, které by mohly nastat. A čili co udělali, vrátili ty předměty. Máme příklad velmi dobrý v Ženevě na návratu reliefu, který pocházel Nimrud a který byl eh, dobrovolně navrácen sběratelem, který ho koupil, protože si uvědomil, že to tedy bylo nezákonné a že by se vystavoval riziku závažných sankcí, pokud by si ho ponechal. Takže jako rezime, myslím si, že pokud budeme pracovat na prevenci s těmi safe havens, pokud budeme bojovat konkrétně, proti a zavádět kontroly při importu a pokud budeme napomáhat tomu navracení, tak uděláme už hodně a budu velmi rád, pokud ten vývoj půjde tímto směrem. Děkuji. Tak eh, to bylo velice jasné, velice věcné. Nyní předávám slovo panu Planšovi z UNESCO který odpovídá za monitorování, dodržování úmluvy UNESCO ohledně zákazu nezákonného dovozu, vývozu a převádění kulturního dědictví. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Děkuji vám za pozvání. UNESCO je samozřejmě již častým partnerem i například při revizi té směrnice. Viděli jsme, jaké plody to přineslo a děkujeme tedy eh, také za tuto práci. Je to velice povzbudivé pro nás. Samozřejmě hovořím zde jménem kolegů z UNESCO, paní Bokové, ale také kolegy z kolegyně z Inidrua, která, který se účastní naší práce. Už to zde zaznělo, ale chtěl jsem pouze připomnět normativní právní základ, na základě kterém pracujeme. Je zde šest úmluv, které spravuje sekretariát UNESCO, které řídí vlastně ten nezákonný, nezákonné obchodování. Je to zejména umluva UNIDROA z roku 95, která je považována za takový hlavní nástroj pro eh, provádění potom ta umluva z roku 70 UNESCO je hlavní základ boju, boje proti pašování a pro navracení. Je tam 129 štát, států, ten 129. je Lucembursko, takže toto je velmi povzbudivé. Dnes chybí, chybějí ještě tři státy, Irsko, Lotyšsko a Malta Douf, a velice doufáme, že eh, do konce roku se štěstím se k nám tyto tři státy připojí a Evropská unie bude skutečně příkladem tomto. Pokud se týká UNIDROA, tak 37 signatářských států, to není tedy tak pevný základ a není to dosta- ratifikace není dostatečná, protože vidíte, že dnes jsou to hlavně eh, státy mimo eh, eh, téměř žádný trh, stát z toho příslušného trhu není signatářem a očekáváme vel, úsilí větší od těchto států, protože UNIDROA zavedl operativní systém navracení eh, kulturních předmětů a vzhledem k tomu intenzivnímu plenění a poškozování kulturního dědictví, zejména na Středním východě, tak právní odpověď pro to navracení je právě umluva UNIDROA čím více státy budou váhat s tím podpisem, tak budou ztrácet šanci a právní prostředky pro navracení těchto eh, předmětů před ratifikací práce s Evropskou unii už, dat, už je dlouhého data, zejména prostřednictvím sítě Kultnet a také prostřednictvím mechanismu podpory ŽAES. Loni jste se účastnili schůze v Marrakeši ohledně afrických států a boje proti nezákonnému obchodování v Africe a potom samozřejmě všechny ty významné evropské projekty o ochraně syrského národního dědictví, projekty, které byly zahájeny asi před rokem s podporou Evropské unie 2,5 milionu euro a potom také vlámy, vlámsku. Cílem je podporovat restaurování a e, vlastně pomáhat tedy syrskému lidu v udržitelném rozvoji prostřednictvím záchrany a restaurování kulturního dědictví. Je to důležitý projekt, který řídí naše kancelář v Bejrutu, ale samozřejmě my velice úzce spolupracujeme s našimi partnery. Potom zavedení Mezinárodní observatoře která nám umožňuje řídit a zblízka sledovat to, co se děje v terénu, to znamená to ničení, poškozování, plenění, ať už se to týká nemovitého majetku a mo- a movitého majetku. Zde hovořím o archeologických nalezištích, archeologických místech, která jsou velmi dotčena, ale potom také projekty nehmotného kulturního dědictví co se týká těch nej, nejčerstvějších akcí stále v rámci toho projektu UNESCO a Evropské unie, tak obavy, naše obavy týkající se Palmiru, ničení toho symbolického místa v Palmir, které opravdu bylo výrazně poškozeno a potom ty svatyně, hroby uctívané místním obyvatelstvem ta samotná lokalita zatím není dotčena a zde musíme vzdát hold. Také hovořil jste Mamuna Karimov, o Abdul Karimovi, kterého vyslechneme za chvíli, ale také bychom chtěli vzdát hold lidem v terénu, kteří opravdu přestěhovali co nejvíce těch předmětů z lokality a, a ochránili je, schovali je před pleněním. Také se snaží chránit sbírky v muzeích, i když někdy jsou poškozovány, ale zatím se to omezuje spíše právě tedy na poškozování těch muzeí. Partnerství s Evropskou unití, to je také taková platforma expertní. Dneska 120 expertů spolupracují s námi, radíme se s nimi, předávají nám zkušenosti ohledně otázek navracení, zabavování a ochrany nemovitého eh, dědictví a je to také taková zabezpečená síť prostřednictvím které se vyměňují informace. Na žádost se můžete připojit k této síti přes internet. Dnes tedy bilance našich akcí roka půl po zavedení observatoře je tedy bilance následující. Na té obrazovce je to trošku malé, ale konkrétně konalo se několik expertních mezinárodních schůzí expertní síť, která byla vytvořena, kanály pro zabezpečenou výměnu informací a schůze školení, workshopy velmi konkrétní, na, zaměřené na ochranu kulturního dědictví. První schůze se věnovala muzeu v Alepu, ta se konala v říjnu 2014, potom školení týkající se syrské policie a databáze okradených předmětů v listopadu 2014, potom školení pro celníky a příhra- přeshraniční země, protože plenění a ničení to je regionální, ale i mezinárodní problematika. Ten obchod pokračuje velmi rychle a další školení týkající se nehmotného kulturního dědictví. Toto všechno je online, můžete se podívat na čísla, na zkušenosti více než 100 lidí bylo vyškoleno, zejména tedy pocházejících ze Sýrie, ale také ze sousedních zemí. Generální ředitelka mobilizovala všechny partnery, Interpol samozřejmě, Světová organizace celnic, s kterou skutečně velmi počítáme. Počítáme s Evropskou unii samozřejmě také, aby pomáhala v tomto, aby se konkrétně spolupracovala i ICROM, ICOMOS, ICOM samozřejmě a týmy ze spojených z OSN, ze Rady bezpečnosti Spojených národů. Víte, že na základě rezoluce 2199 státy členové OSN, téměř všechny státy světa musí informovat o provádění tohoto usnesení, co se týká kulturního dědictví Interpol a Interpol tedy musí eh, sbírat informace. Asi 30 států už odpovědělo na, tento, na, na ten, toto výkaznictví eh, a myslím si, že to bude zveřejněno, ty informace, kde jsou velmi zajímavé informace. Evropské státy velmi často se zmínily o revizi evropské směrnice a opatřeních, která byla přijata pro ochranu kulturního dědictví na evropské úrovni, která se opírají o tato opatření na národní úrovni. Dále bych chtěl možná na závěr, protože čas kvapí, se zmínit o tom, co můžeme udělat dnes, problémy s ověřováním informací, které pocházejí eh, UNESCO, které procházejí přes Interpol. Eh, někdy vlastně přesně nevíme, kam tady ten majetek jde, pracujeme velice eh, úzce s kulturními institucemi, s muzeí, s obchodníky a všichni říkají, že nevidí, že by tyto předměty ze Sýrie nebo z Iráku se stávaly součástí jejich sbírek, takže jdou spíše do soukromých sbírek. Skutečně bez skrupulí se to prodává hned za hranicemi Sýrie a Iráku těm, kteří chtějí a myslíme si, že se objeví na povrchu možná za 15-20 let takže musíme v následujících letech být bdělí. Také spoustu falsifikátů samozřejmě obíhá, mnoho těch děl jsou kopie, kde samozřejmě co by mělo obohatit teroristy, ale svým způsobem ochudit tedy sběratele a potom je zde problém dokumentace, ex exportních certifikátů, ty se mohou také falšovat samozřejmě, takže toto všechno by mohlo posílit naše politiky, zejména u těch certifikátů, jak exportních, tak importních, doufáme s vaší podporou. K tomu bych ještě přidal problém obchodování na internetu, toto se velmi těžko eh, kontroluje, jsou zde tisíce drobných předmětů, které obíhají skrytým způsobem na internetových stránkách, které nejsou kontrolované, protože nejsou po považovány za hráče na trhu s uměním. Pak jsem se chtěl také zmínit o nezbytnosti s podporou Evropské unie revize národní legislativy, posílení legislativy v trestní oblasti, sankcionovat útoky o poškozování kulturního dědictví. Toto by mohlo probíhat v rámci Hákské dohody a jejího protokolu, která však není dostatečně ratifikována. Doufáme, že Evropská unie urychlí tuto ratifikaci. Čili Toto jsou ty hlavní body, o kterých jsem se chtěl zmínit, abych eh, to shrnul. Počítáme s vámi s urychlením ratifikace, posílení národní legislativy, tak aby vlastně ty trestné činy byly trestány stejně v různých státech, spolupráce na používání, šíření používání certifikátu při importu. Pokud ty předměty už mají certifikát při exportu, potom harmonizace trhu obchodu s uměním, harmonizace trestních opatření, informování a školení, komunikace, všechno toho, co se týká tajných služeb, vyšetřování, to je velice důležité pro získávání informací a boj proti praní špinavých peněz. Děkuji. <laughs> Děkuji vám. A nyní předávám slovo panu Panonemu, eh, který je spravodajským úředníkem v trestně právní oblasti generálního sekretariátu Interpolu. Bude hovořit o databázi ocezených děl, jakým způsobem můžeme tento praktický nástroj používat. Snad vám bude stačit 8 minut. Děkuji, děkuji za tuto možnost eh, zúčastnit se dnešního veřejného slyšení a děkuji, že jste přizvali na vaše zasedání také Interpol. Byl jsem požádán, aby představil konkrétní nástroj, který nám pomáhá při boji se nelegálně pořízenými uměleckými díly a také o spolupráci Eh, mezi policií a eh, naší organizací. Pak jsem samozřejmě připraven také zodpovědět vaše dotazy. Pokud jde o nelegální obchodování eh, s obchodními díly, poškozuje země původu, ale samozřejmě to má také dopad na legální obchod. Z této trestné činnosti vznikají obrovské zisky přičemž pachatele této trestné činnosti se stále více organizují a jsou také násilnější. Je to tedy obrovská hrozba proti, pro společnost. Tento nelegální obchod je mezinárodním jevem a tak je potřeba proti tomu politi- policejně zakročit eh, opatřeními na mezinárodní úrovni, abychom byli schopni účinně s tímto jevem bojovat, tak od roku 1995 Interpol vytvořil a svým členským státům dal k dispozici databáze odcizených uměleckých děl, která se stále více používá. Nicméně proč je tak velice důležité mít tuto specializovanou databázi? Za prvé proto, že je potřeba vždy ověřit, eh, a mnohdy je to velice obtížné, eh, ověřit eh, původ eh, uměleckého díla, které se má chránit, je velice obtížné chránit něco, co přesně neznáme. Proto je velice důležité, aby všechny státy vedly velice eh, dobrý seznam svého kulturního dědictví a využívali eh, k tomu Eh, skutečně podrobně eh, vedené záznamy veškerých uměleckých děl, která byla buď to odcizena nebo eh, ztracená, aby bylo možné pátrat po těchto dílech a případně je tedy navrátit. Rychlý oběh informací by také značně zlepšil efektivitu boje s nelegálním obchodováním s uměleckými díly. Rada Evropy Evropy se tímto problémem také zabývá a zdůrazňuje otázku prevence a boje s ocizenými uměleckými eh, díly. V roce 2008 eh, tato organizace explicitně podpořila kroky Interpolu, pokud jde o zlepšení současné databáze a eh, snahu zahájit automatickou výměnu informací a jejich aktualizaci za použití nejnovějších technologií, například porovnávání, srovnávání eh, fotografií. V roce 1999 generální sekretariát Interpolu rozhodl vytvořit konkrétní pracovní skupinu pro tuto záležitost. Tato skupina se stává ze zástupců specializovaných policejních jednotek, které se věnují boji s odsezenými uměleckými díly v devíti různých státech. Tato skupina se sešla dvakrát v roce 2009 a 2010 a dospěla ke koncenzu, pokud jde o tři možnosti, jež by se měly podrobně zanalizovat a které by měly vést k, k modernizaci současné databáze. Zde na obrazovkách teď vidíte zpřístupovou stránku do naší databáze. okamžiku, kdy dostanete eh, uživatelské jméno a heslo, tak se dostanete na tuto vyhledávací stránku, eh, kde eh, můžete hledat odcizené či ztracené předměty. Díky závěru pracovní skupiny v říjnu 2011 Itálie také vytvořila specializovanou eh, jednotku prostřednictvím vedení karabiniéry a rozhodli jsme o modernizaci eh, databáze a podali jsme žádost o financování Evropské komise v roce 2011. 15 evropských zemí eh, se k projektu připojilo jako příjemci ehm, projektu a jsou to tedy dnes asociační partneři. Vznikl tak projekt Psyche, který by ehm, měl být dokonce, dokončen v srpnu letošního roku a věnuje se následujícím krokům. Prvním krokem je implementace formátovaného systému zpráv z databáze Interpol, abychom zjednodušili vkládání informací do databáze. A druhou iniciativou je vytvořit webové služby, které by přímo umožňovaly převod eh, informací z italské eh, databáze odcizených eh, uměleckých děl Myslím, že to tady dnes eh, paní předsedkyně eh, zmiňovala, eh, že existuje. Převod tedy těchto informací z italské databáze do databáze Interpolu v budoucnu by mělo být možné, aby všechny členské státy eh, používaly stejnou ehm, eh, metodiku, to znamená, že veškeré státy v Interpolu by mohly takto eh, své databáze propojit s centrální databází Interpolu. Jde nám tedy o integraci všech databází a také zakomponování moderního nástroje porovnávání fotografií. A poslední iniciativou je šíření výstupu z tohoto projektu eh, vůči jiným policejním útvarům, které by mohly začít tento systém používat. Na závěr chci říci, že ochrana kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni vyžaduje multidisciplinární přístup a zapojení nejenom bezpečnostních složek a donucovacích orgánů, ale také dalších partnerů, kteří působí v oblasti kulturního dědictví. Každý eh, sehrává svou eh, konkrétní roli, která směřuje k naplnění společného cíle. Takže takovýto přístup a dobrá výměna informací o odcizených a zmizelých uměleckých dílech mezi všemi relevantními subjekty, včetně mezinárodních organizací, muzeí, obchodníky s umění, odborníky a tak dále, by mělo zlepšit celou situaci. Interpol se rozhodl v roce 2009, že svou databázi eh, převede online prostřednictvím zabezpečených webových stránek, takže dnes je tato databáze k dispozici každému ve světě, kdo by chtěl v databázi ověřit eh, jakýkoliv předmět. Jak už jsem vám tady demonstroval, stačí se připojit na naše webové stránky, požádat si o uživatelské jméno, vytvořit si heslo a jinak máte bezplatný přístup. Samozřejmě, že po srpnu letošního roku hlavní stránka databáze Interpolu bude vypadat jinak. Tady vidíte nové uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili v rámci projektu Psyche. Rozhraní bude jednodušší, bude tedy snažší v databázi vyhledávat. Pokud tedy máte zájem, vytvořte si přístup. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně, děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Myslím, že eh, váš projekt se ubírá velice slibným směrem. A teď předávám slovo eh, kolegům. Prosím, držte se řečnické doby, maximálně dvě minuty. Nejprve pan Andrie, nejprve pan Drovecký. Chtěl bych srdečně poděkovat za informace, které byly velmi zajímavé. Mám konkrétní otázku na pana Fabrice a pana Objevila se tady informace, že Interpol hledá nějakých 46 tisíc objektů ze 130 zemí, více než 130 zemí. Já jsem byl sedm let ministrem kultury v Polsku a také máme seznam eh, hledaných objektů, které se ztratily převážně v době druhé světové války. Na tomto seznamu se nachází téměř 80 tisíc objektů, včetně známých děl Rafael Rembrandta a podobně. Zajímalo by mě eh, koherentnost eh, tohoto typu tohoto typu e, děl a e, hledání například prostřednictvím aučních e, domů. A taky mě zajímalo, jak rychle tato databáze vzniká. Děkuji. Děkuji kolega Gramatika Kis. Děkuji, paní předsedající. Ráda, rád bych změnil zkušenost, o které jste také hořili, hovořili. Naštívili jsme eh, pamatné místo v, v Soluni, Amphipolis a eh, byl to skutečně velký úspěch a také politický a to mě přivádí k otázce. souvisí to taktéž se eh, nelegálním eh, pašováním z hlediska UNESCO, z hlediska Europolu, také to s tím souvisí. Rád bych vám řekl ještě něco jiného a to je eh, navrácení Eh, eh, mramorových artefaktů do Řecka, z nichž polovina eh, byla zcizena násilím za otomanského impéria. Vzal je tedy Lord Elgen a pokusů o jejich navrácení bylo mnoho. Je to velice citlivá otázka. Existuje analýza situace z díla, tady z pera Britského muzea a závěr je takový, že je nemůžeme dosti, protože na to nemáme vhodné místo. Ale jak víte, máme tady tě nové muzeum na Akropoli, které obdivuje každý, kdo je vidí, ale bohužel nebyly eh, tyto mramorové artefakty navráceny a je tam na ně prázdné místo. Eh, mě by zajímalo, jak by se k tomu oficiálně postavilo UNESCO, protože ono je to součást našeho kulturního dědictví. Eh, britské eh, muzeum eh, prostě nás odmítá a Evropský parlament se zdráhá přijmout roli prostředníka. Toto je problém, který trvá už léta a možná, že všichni tři řečníci, možná, že ne řečník za Interpol, ale ti druzí dva pánové by se mohli vyjádřit, jak vidí možnost zprostředkování e, Evropského parlamentu a zda by bylo možné pro Řecko vyřešit tento závažný problém. A paní předsedkyně, ona to e, určitě velice souvisí s tím, co nás tady e, zabý, čím se tady zabýváme. Ano, děkuji za vaše prezentaci a já mám takový pocit, že tady je snaha spolupracovat. Vy reprezentujete různé instituce. Domníváte se, že byste byly lepší možnosti na spolupráci a kromě tedy lepší databáze a e, lepšího přehledu o tom, s kým se tady vlastně potýkáte. E, máte nějaký, nějaké číslo, e, které tedy Eh, se týká počtu eh, uměleckých děl v současné době paso, pašovaných nelegálně do Evropské unie. Eh, čili jaký je tady pokrok, jaký je vývoj a jak velký je to problém, tady co se týče počtu. Děkuji, paní Šojdrová. Oui, merci, je voudrais... Děkuji, já bych také chtěla poděkovat odborníkům, kteří se s námi podělili o své zkušenosti z jejich odborného působení. Domnívám se, že děláte, co můžete ve vašich oblastech, ale chtěla bych položit otázku panu Fabriciu Panonemu. Boj proti pašování nebo nelegálnímu obchodování s uměleckými předměty, s um, kulturním dědictvím. To je vždy velmi specifická a obtížná oblast. Domnívám se, že vaše práce je poměrně úspěšná. Takže máme samozřejmě určité seznamy, určité zápisy v tom rejstříku, v tom seznamu, ale máte také nějaké příklady, kdy se odstraní ty předměty z toho seznamu, dochází tam tedy k určitému oběhu, protože vím, že se využívá tento rejstřík pro vyhledávání pro, eh, co se týká vlastníků těch eh, předmětů, takže jaký je úspěch ve vyhledávání vlastníků, majitelů, tedy těch kulturních památek nebo těch předmětů? Můžete nám tedy o tomto eh, uvést nějaká čísla oběhu tedy těchto nebo zápisu a odstraňování tedy ze seznamu těch předmětu. Nevím, jestli jste tady pochopili eh, tu otázku. Nejsem si úplně jistá. Oui, d'accord, merci. Eh, per, per comodità rispondo in italiano. Allora, la prima, la prima domanda. Eh, sfortunatamente non parliamo di Myslím, že bude jednodušší, když to řeknu italsky. Eh, my tady bohužel nehovoříme o tisících, ale spíše desítkách milionů. Eh, to jsou tedy příjmy těch pašeráků. A pokud eh, bychom chtěli vytvořit certifikáty pro jednotlivá díla, které by, které by byly registrovány všude, pak eh, tedy eh, by to znamenalo, eh, týkalo by se to také všech těch třeba čerstvě objevených, čerstvě vykopaných nebo čerstvě vystavených artefaktů. To, pak máme ještě mnoho takových, které nejsou registrovány a nacházejí se někde ve skladech a archivech a jo, tam se mohou ztratit. A pak jsou tady další věci, eh, nejenom sochy, ale mohou to být rukopisy nebo jednotlivé stránky z těchto rukopisů, které se také kradou obchoduje se s nimi. A de facto eh, o té loupeži se dozvíme teprve v okamžiku, eh, kdy se ten dotyčný předmět teprve najde. Čili nějakým jaksi úspěšným způsobem Eh, to všechno podchytit je strašně obtížné, protože my de facto nevíme, kolik toho dohromady je. A kdykoliv eh, hovořím někde na konferenci, vždycky zdůrazňuji, že eh, šetření, pátrání je de facto všude stejné Úkolem policejních eh, orgánů je stíhat a chytat kriminálníky a dostat z nich informace tak, aby bylo možno je soudit a odsoudit. Problém eh, kulturního dědictví je odlišný v tom smyslu, že jde o právní předměty, právní objekty a obchodování s nimi je v podstatě eh, legální. Nelegální je pouze to, když ten předmět pochází z nelegálního zdroje. Já si pamatuji, eh, že jsem před lety eh, byl členem policejního sboru, který se zabýval právě Eh, uměleckými artefakty a eh, de facto jsme jenom spolupracovali s Europolem. Eh, ten náš legislativní akt 93 7 ten de facto se stará o předměty, které nelegálně opustí hranice, opustí zemi, překročí hranice. Samozřejmě, že pokud máte něco čerstvě vykopaného, mm, tak eh, se to těžko sleduje. S naš, tedy s vaší novou směrnicí eh, se budou příslušné konvence aplikovat lépe. Samozřejmě, že pokud eh, některá země Eh, schválí legislativní opatření číslo 70 UNESCO. Pak eh, je třeba, aby existovala speciální jednotka, která se bude snažit eh, tento předmět získat zpět. To je nezbytné, jinak tedy ta konvence sama o sobě bude zbytečná. No a to de facto eh, si také vyžaduje určité formy spolupráce. Samozřejmě spolupráce existuje, ale eh, všechno má své meze. Eh, policie může fungovat a spolupracovat na základě zákona. A v případě kulturního dědictví jsou obrovským problémem rozdíly mezi národními legislativami. Prostě v jedné zemi je určitý čin považován za zločin a v jiné ne. A to hodně narušuje účinnost policejních zásahů. Tak to prostě je. Děkuji, já budu stručný. Co se týká kvantifikace, ať už je to počtu předmětů nebo té, těch peněz, které to představuje, tak nemůžeme vám uvést čísla, zejména toho, co vstupuje do EU, protože to je černý trh, to je pašování. Určitě jsou to desítky tisíc předmětů, které vidíme satelitní fotky plenění lokalit v Palmiru, v dalších eh, historických místech. Takže to jsou desítky tisíc předmětů, některé nemají skoro žádnou cenu nebo desítky euro, některé mají velkou hodnotu, ale ty už jsou většinou v soukromých sbírkách. Takže určitě je to několik milionů, více milionů euro, ale nemůžeme uvést přesné číslo. Co se, ale přesto pozitivní věc je, že dochází k zabavování a k navracení. Velmi úzce spolupracujeme s policií a s celníky, Liban, libanonskou a tureckou a například v Sýrie získala více, zpět více než 6 tisíc předmětů ve čtyřech posledních letech, zejména z Libanonu a z Turecka. Tyto předměty byly zabaveny na hranicích nebo po policejním vyšetřování a byly navráceny zpět na místo, zejména také díky působení Syrského muzea starožitnosti záležitostí. Takže jsou zde také pozitivní aspekty. Turecko také zabavilo mnoho eh, předmětů na hranicích, ale ty hranice jsou velmi dlouhé a velice těžko kontrolovatelné. Pokud se týká mramoru, Spartemon, to jsou velmi složitá záležitost, že Řecko požádalo o zprostředkování mezivládního výboru, které se zabývá vracením Eh, kulturního dědictví, které se dostaly se zemí před eh, vlastně ratifikací té úmluvy z roku 69, takže o té záležitosti se stále diskutuje s UNESCO mezi oběma stranami se eh, s předsedou výboru, pan Sidi Bezmali, a Řecko předložilo žádost o mediaci nebo o smírčí řízení Spojenému království, které, které zatím tedy neakceptovalo použití tohoto mechanismu. Takže není to UNESCO, které rozhoduje, je to, musí se provést mediace nebo smírčí řízení. Ta žádost byla zpracována, teď je to v rukou Spojeného království, které nechce zatím tedy tohoto prostředku využít. Děkuji. A takže další řečník. Tak prosím. Já budu také velice stručný. Domnívám se, že to, co zde zasnělo ty otázky, tak spolupráce je opravdu ústředním prvkem. Skutečně velmi oceňují, jakým způsobem Evropská unie spolupracuje s UNESCO a myslím si, že by to mělo pokračovat tímto směrem. Nezapomínejme na roli celnic. Celnice jsou skutečně eh, klíčový prvek protože tam, kde ten předmět přechází hranici, tak tam vlastně to působení celnic, celníků a celníci jsou schopni, máme nedávné příklady, informovat se a velice rychle působit. Myslím si, že tady toto musíme zdůraznit roli tedy celnic. A potom na závěr, abych ukončil tím emblematickým případem Partenonu, jak řekl kolega Planš, tak to je choulostivý případ, proto ostatně jako mnoho jiných, ale týká se to toho, co se stalo před schválením hlavních mezinárodních textů, kterými se dnes řídíme, které se snažíme tedy provádět eh, při tom plenění a ničení, ale je to zcela jasně otázka jednání diplomatického, zejména tedy co se dělo pod záštitou UNESCO v rámci mezivládního výboru, je zde práce mediace. Je potřeba nadále se snažit najít řešení, doufejme v to nějaké originální řešení, původní, protože jen takto se nám podaří najít tedy řešení tohoto problému. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům. Myslím, že toto odpoledne bylo velice zajímavé, plné různých návrhů, námětů, které bychom mohli zohlednit. Nyní velice stručně bych eh, chtěla eh, přehrát eh, prohlášení pana profesora Abdul Karima ze Sýrie, který eh, tady dnes o sobě dnes nemůže být, takže bych vás poprosila, abyste si nasadili sluchátka. Video bude v angličtině a protože je špatně slyšet, doporučuji použít sluchátka. Many ancient Syrian cities have been subject to damage and destruction, and some castles and archaeological buildings that are significant not only in the history of the Syria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 Já myslím, že to bylo eh, velice zajímavé svědectví. Pan profesor byl nedávno oceněn za své úsilí v oblasti ochrany kulturního dědictví a jeho studenti archeologie společně s ním formulovali výzvu na ochranu archeologického a dalšího kulturního dědictví. Já si myslím, že parlament, komise i rada by mohly pomoci. Vím, že lucemburské předsednictví zařadilo tuto záležitost mezi své priority. Myslím, že je naší povinností, abychom nějakým zásadnějším způsobem reagovali. Tímto bych eh, vám chtěla poděkovat a vzhledem k tomu, že tady máme také zástupce Evropské komise, obracím se na ně, zda by se Katrin Mania chtěla vyjádřit. Eh, máme tady jednu Karkovu. Chtěli byste se vyjádřit k našemu tématu? Evropská komise pracuje na té chybějící směrnici o dovozu uměleckých děl. Spolupracuje s různými organizacemi, s UNESCO a dalšími, takže možná byste se mohli k tomuto vyjádřit. Také vím, že připravujete sdělení k celé záležitosti. Možná máte i nějaké nové informace, které byste nám mohli sdělit. Děkuji. Oui, merci beaucoup. Ano, děkuji paní Kosta. Dobrý den všem. Nejprve bych vám chtěla poděkovat, paní předsedkyně, za vaši, za, za vaši angažovanost v této velice důležité otázce ochrany kulturního dědictví, ale celé, také celému výboru pro kulturu. Také za schválení velice důležitého usnesení z února. Také bych vám chtěla říci, jak komise považuje tuto otázku, tuto problematiku za důležitou, to znamená otázku ničení kulturního dědictví, což je zločin, ale také, což zde dnes zaznělo, zločin proti lidskosti a potom také zdroj pro financování terorismu. Takže z tohoto titulu musíme jednat. Musíme jednat holistickým způsobem, to znamená, že není nějaká jednoznačná odpověď na tuto otázku. Vyžaduje to reakci a působení v soudní, celní, policejní, kulturní oblasti, také v oblasti rozvoje, ve spolupráci s třetími zeměmi, pak samozřejmě také diplomatické akce v oblasti mezinárodních vztahů. A to platí pro všechny aktéry, kterých se to týká a také pro komisi. Teď co děláme tedy? Tak jak víte, tak jsme, nebo Evropská unie schválila nařízení o sankcích, které zakazují import různých statků, včetně kulturního dědictví ze Syrie a Iráku. Ty nástroje existují a umožnili už provést několik zabavení kulturního majetku pocházejícího z těchto zemí. Proto se jedná o boj proti nezákonnému obchodování jako součást organizovaného zločinu, proti kterému Evropská unie bojuje s pomocí Interpolu. Co se týká konkrétních akcí, které jsme financovali, tak financovali jsme zavedení Mezinárodní observatoře o nezákonném, pro nezákonné obchodování s kulturním statky ve spolupráci s ICOM, pan Pláž zejména, ale další řečníci, kteří dnes hovořili, se zmínili také o projektu, který financujeme 10,5 milionů ve Sýrii. Sýrii pro naléhavé akce pro ochranu kulturního dědictví. Tento projekt byl zaveden UNESCO ve spolupráci s určitými partnery, včetně i Kromu. A viděli jsme tedy, jaký je poslední vývoj. To je tedy to, co probíhá. Potom také je studie, kterou jsme prováděli my jakožto komise v roce 2011 o pašování obchodních statků, která umožnila schválit závěry Rady spravedlnost a vnitřní věcí, doporučila celou řadu akcí, opatření, k čímž patří ratifikace úmluvy UNIDROA a e, umluva UNESCO z roku 70, ale potom další opatření, která jsou doporučena teď. Co se týká současných nebo budoucích akcí, tak nejprve je potřeba zmínit se o Evropském programu pro bezpečnost, který byl nedávno schválen, kde komise se zabývá ochranou eh, nebo boje proti terorismu, zejména kde se, co se týká zdrojů, tedy financování terorismu. A potom jsme zahájili novou studii o pašování nebo nezákonném obchodování s kulturními statky, zejména zaměřené na jejich import do Evropské unie. To je studie, kterou u nás objednali členské státy v rámci kult, pracovního programu pro kulturu do roku 2018, který byl schválen na konci loňského roku. Takže doufám, že brzy zahájíme tuto studie, která, studii, která by měla provést takový inventář právní, legislativní situace v jednotlivých státech, co se týká importu kulturních statků a podívá se na to, co je možné udělat na úrovni Evropské unie. Jde tedy o to, abychom připravili takovou úvahu o možné legislativní akci. V tomto stádiu ještě nejde o to, abychom skutečně ji navrhli, to by bylo předčasné. Potom chceme nadále spolupracovat s UNESCO, dnes ráno jsme měli schůzi s UNESCO, pan Blanche tam byl přítomen a zástupce komise, tak abychom se zamysleli nad tím, co můžeme společně udělat a jak prohloubit naši spolupráci, tak abychom připravili odpověď, která bude mít více složek, jak jsem již řekla, a která umožní posílit naše působení eh, vzhledem tady k této opravdu otřesné problematice ničení a obchodování s kulturními statky. Takže paní předsedkyně, tolik mohu říci v této fázi. Děkuji. Děkuji vám za vaše významné informace. Domnívám se, že z tohoto hlediska určitě bude velmi silná spolupráce mezi Evropským parlamentem a komisí. Některé věci, které zde zazněly, by měly ještě být prohloubeny, a to jak na, ze strany kulturního výboru, co se týká zejména otázek vracení eh, těch, eh, toho kulturního majetku. Měli bychom vytvořit určitý operativnější rámec, jak jste zaznělo, zejména v rámci příspěvku pana Renolda. A potom zde je také další téma týkající se institucí, které se mi zdá důležité a které o kterém jste hovořil zástupce Mezinárodního trestního soudu. A to ta skutečnost, že vlastně je zde odpovědnost, která tedy z tohoto vyplývá. A myslím si, že zejména zde byl jasný návrh eh, pana profesora eh, eh, ohledně té kontroverzní samozřejmě otázky ale ten návrh, který jste předložil, ta další opatření, která bychom mohli přijmout, například podpořit tam, kdy Evropská unie, členské státy podporují různé akce v terénu, tady tento aspekt pomoci by určitě měl být ještě prohlouben a ještě bychom ho měli revidovat, to, co můžeme udělat, také ta školení, tu informovanost, měli bychom explicitněji tedy se nad tím zamyslet a potom to, že také budeme rozšiřovat, prohlubovat otázku té databáze, tak, aby byla skutečně sdílená, aby eh, skutečně tam bylo co největší počet obsažen, toto je ta nezbytná premisa a potom také bychom měli posílit trestní rámec v jednotlivých členských státech, jak o tom hovořil pan Planš. A potom otázka ratifikace těch textů. Takže je zde ještě mnoho práce, pokud chceme působit efektivněji. Je to otázka, která trošičku zůstávala v pozadí, ale některé země, i Itálie tedy, moje země, to zdůraznila. To znamená, abychom rozšířili eh, eh, působnost kompetence modrých eh, přilep, zejména co se týká ochrany <clears throat> kulturního dědictví. A odpověď, kterou jsme dostali, pokud si můžeme představit, tedy vzhledem k té odpovědi, takže by se mohla, mohlo přemýšlet o zapojení této e, formy boje proti kulturní e, genocidě. Zdá se, že Mezinárodní trestní soud o tomto tady přemýšlí. Takže toto je asi na závěr. Je zde ještě taková drobná úvaha, která se netýká jen mé země. Tato debata zde samozřejmě nekončí protože si myslím 31. července a 1. srpna na, v Miláně na světové výstavě ministr kultury Francesky pozval všechny ministry kultury, kteří budou přítomní na Expo 50, abych se jich aby se sešli. Bude tam také paní Irina Boková, Požádali jsme tedy ministry kultury, aby byli přítomní, ale jakmile budeme mít oficiální program, tak samozřejmě vám ho poskytnu. A bude to také příležitost k tomu, abychom vlastně zase vyložili jednotlivé tyto problémy na, stá, na stůl. Takže se mi stá důležité, abychom informovali všechny země, včetně těch, kteří ještě nepodepsali úmluvu. Takže to by také měla být další příležitost navíc a už od března vlastně jsme přemýšleli, že se bychom se měli více zapojovat do tohoto tématu, tak toto je příležitost. Děkuji našim skvělým odborníkům za účast Doufám a opravdu doufám, že jste si vědomi významu eh, tohoto tématu. A co se týká, eh, takže tímto asi bychom skončili schůzi výboru a bude následovat schůze koordinátorů. Děkuji.